Okay, colleagues, I'm going to start the meeting because it has actually got... Kolegové, začneme naše zasedání, protože už byly tři hodiny. V první řadě máme návrh pořadu jednání. A jste, jste si všimli, že došlo k určitým změnám. Takže bych to rád prošel. Takže zpráva paní Tykau se nebude probírat dnes, takže co se týče těch rekreačních plavidel, dále železnice a politika soudržnosti v oblasti Atlantiku a potom se nám sejdou koordinátoři v 6 hodin. Zítra po ohlášeních ze strany předsedy budeme mít hlasování o těchto plavidlech, potom uslyšíme, jak dopadla vyjednávání v rámci EMSA a pak nás čeká slyšení, co se týče nástroje na propojení Evropy. Je to druhé zasedání s výborem ITRA, což se bude konat na druhé straně. V PHS e, 3050 eh, v tomto zasedacím sále a dnes eh, odpoledne opět v této místnosti proběhne výměna eh, nástrojů, které se budou konat za přítomnosti pana Jařembovského. Bude to otázka vesmíru. Budeme mít eh, také prezentaci ze strany IMCO a budeme mít eh, prezentaci tří stanovisek, které se týkají také politiky soudržnosti. A jak už jsem říkal, potřebujeme si jenom uvědomit, že dnes eh, zasedáme v této místnosti, zítra do 10.15 máme zasedání zde, potom přejdeme do druhé budovy 30.50 a odpoledne, zítra odpoledne se sejdeme ještě jednou zde. Takže trošku se procvičíte, proběhnete se po parlamentu, bude takové cvičení na zítra, to se omlouvám. Projdeme pořad jednání. Jste všichni spokojení s pořadem jednání tak, jak byl nyní navržen? Pokud řeknete, že ne, tak eh, budeme muset hlasovat. A potom, pokud řeknete i tak, že ne, tak to už nevím, co se stane. Tak eh, se budu muset obrátit na ty, kteří zdají pravidla, aby mi poradili. Takže všichni jsou spokojení, výborně. Takže nejdříve schválení zápisu ze schůze, kterou jsme měli posledně. Všichni jsou spokojeni, bylo to 26. 27. března. Dobře, Nikdo nic nenamítá, takže teď se dostáváme ke zprávě pana Zíleho. Jediný problém je, že pan Zíle ještě nedorazil. Takže pokud vím, právě skončil trialog, ale bez něj nezačneme, protože je to jeho zpráva, takže ještě si dáme trošku pauzu. It's been moved up, yeah. Okay, Robert, are you ready to go on your report? Že Roberte, jste připraven pustit se do své zprávy, takže Další bod, rekreační plavidla a vodní skutry. Máme tady pozměvací návrhy. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem, kteří předložili pozměvací návrhy k tomuto stanovisku, k této zprávě. Celkově máme 60 pozměvacích návrhů, které byly předloženy v první řadě. Eh, bych chtěl pohovořit o návrzích, které podpořím. Jednak je to návrh 16, eh, který objasňuje celý text, díky němu bude definice jasnější. Podle mého názoru je důležité, abychom měli přesnou definici tzv. oboživelných plavidel, protože ve skandinávských zemích existují skútry, které fungují jednak na ledě a ve vodě, takže zcela jistě tyto, eh, tato plavidla musíme vzít také v úvahu. Další pozitivní pozměvací návrh je číslo 11, který se týká požadavku na dovozce poskytnout patřičnou dokumentaci, eh, kde musí být také Eh, adresa a jméno dovozce. Pozměňovací návrh 14. Jasné stanovení služeb v členských státech, abychom mohli implementovat danou směrnici a okamžitě uvalení pokud, pokud dojde k porušení směrnice. Také máme pozměňovací návrhy, které bych nerad podpořil. Je to doplnění textu a spíše to povede k nejasné interpretaci než zlepšení dané směrnice. Chtěl bych jmenovat především návrh 9, 12 a 19. Dále pozměňovací návrh 18, ten se týká dalších omezujících použití u skútrů. Tady se opakuje článek 5 návrhu, který už je poskytnut, kde se hovoří o všech typech plavidel, včetně skútrů, takže z našeho hlediska to nevytváří větší jistotu v dané směrnici. Návrh 22 a návrh 23 Žádám kolegy, aby byli obezřetní, co se týče nových požadavků na bezpečnost eh, konstrukce u skutrů. Eh, co se týče zlepšení bezpečnosti, to je zcela zásadní pro tuto směrnici, nicméně musíme zajistit, aby navržené eh, doplnění textu nebylo pokryto již stávajícími požadavky a také, jaká jsou možná technická řešení, abychom vůbec mohli naplňovat dané požadavky. Více podrobností ještě k té 22. Týká se to eh, lepší ochrany plavců. Je tady stávající požadavek, že musí být eh, viditelná hlavní eh, pozice řídícího zařízení. To už je eh, řešeno v oblasti bezpečnosti a také existuje norma ISO, která se zabývá ochranou eh, je to zase důležité z hlediska národní navigace a fungování a pravidel fungování a použití eh, ve skutru a tam, kde se plave, většinou se jedná o chráněné zóny, kde je použití skutru zakázáno. V případě 23 byli bychom rádi, kdybychom slyšeli eh, také poznámky ze strany komise, protože návrh 23 se týká lepšího způsobu nalodění osob, které se nacházejí ve vodě. Chtěl bych eh, požádat zástupce komise, aby mohli vysvětlit požadavky na bezpečnostní konstrukci, aby se lidé mohli nalodit bez cizí pomoci, čili eh, zcela jistě musíme zajistit, abychom zajistili další zlepšení směrnice dále. Návrhy 24 až 28, vše od zelených, eh, týká se to přísnějších limitů na snížení hluku byl proveden určitý průzkum ze strany komise a pokud se tady také pamatuji, tak eh, je tady požadavek, aby motory u člunů a eh, podobně byly určitého designu konstrukce, což by mohlo být velice drahé, takže bychom rádi měli požadavky, které by byly v souladu s návrhem komise. A na závěr pozměňovací návrh 13 a 20, eh, to jsou pravomoci eh, v delegované eh, delegované akty poskytnuté komisi. Eh, zde to není na místě, aby tyto pravomoci měla komise. Týká se to hodnot jednak hluku a výfukových plynů. Zelení, kteří předložili návrh 13 a 20, se snaží snížit tento požadavek. Já si myslím, že musíme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 který je stínovým zpravodajem a chci panu zpravodaji poděkovat za výbornou spolupráci a také eh, za možnost nalézt realizovatelný výsledek a také za pochopení složitosti celého problému do hloubky. Nejprve se chci vyjádřit eh, k návrhům. Jak správně pan zpravodaj podotkl, musíme se zaměřit především na emise a hluk z těchto plavidel. To je velice důležité z hlediska modernizace bezpečnostních norem v sektoru. Souhlasím se spravodajem v tom smyslu, že emisní limity Eh, jsou proveditelné v praxi, zvláště z hlediska tří prvků, eh, které se sledují, tedy eh, NOx, HC a CO. Pokud jde o snížení hlučnosti, tak zelení předložili několik pozměňovacích návrhů k těmto limitům ale domnívám se, že návrhy, které máme na stole, jsou dostačující. A další omezení a další požadavky, především v oblasti bezpečnosti, nejsou odůvodněné. Nesmíme totiž zapomínat na menší výrobce, a s tím, že existuje tříletá ochranná lhůta pro malé podniky a ta je podle mého názoru na místě. Stínový zpravodaj také zmiňuje, že v pozměňovacím návrhu číslo 10 bychom se měli zaměřit na zvláštní statut právě malých a středních podniků Eh, které tvoří 25 subjektů působících v daném sektoru. Celý sektor potřebuje minimálně dvě desetiletí k tomu, eh, aby dokázal obnovit eh, úroveň odbytu na dřívější úroveň. Pozměňovací návrh číslo 9 Pan Marčinkevič by rád vypustil výraz environmental, tedy ekologický, jako týkající se životního prostředí a nenabízí konkrétní řešení. K pozměňovacímu návrhu 10 navrhuje pan Marčinkevič taky změnu a navrhuje změnit výraz in regardless of výrazem in addition to, tedy navíc. Ehm, kromě toho se pan Marčinkevič domnívá, že problematika dobré správné praxe má zvláštní význam pro utváření společných norem a standardů. A především zajímavý eh, návrh se týká hybridního pohonu a ten by měl být eh, podpořen. Eh, pan Marčenkevič děkuje Eh, za návrhy zpravodaji, vnímají je obecně pozitivně, ale ty, které jsou příliš restriktivní, ty nejsou žádoucí. Děkuji. Pane předsedo, mohu být eh, stručný, kolega Spiros. Mi eh, říkala, že se nemohl dostavit, ale se slovy pana zpravodaje nemá velký problém. Předpokládám, že zpravodaj může podpořit dvě pozměňovací návrhy, které předložila naše frakce. A chceme podpořit záměr pana Zíleho týkající se technického návrhu komise, co se týče zpřísnění restrikcí. Maximální limity, které by měly být eh, v praxi by měly být vhodné a vždy by mělo záležet na členském státě, zda si zvolí přísnější limity. Mm, tolik jenom několik připomínek. V zásadě jsme s prací pana Zíleho spokojně podporujeme Děkuji, paní Selisa, za liberály. Aitäh, härra juhataja. Head kolleegid, väikelaevade jetide direktiivi Vážení kolegové, rekreační směrnice o rekreačních eh, plavidlech má široký dosah, rozsah a zpravodaj důkladně analyzoval text a pozměňovací návrhy, Nemám mnoho co dodat. Nejprve chci poděkovat panu zpravodaji za pozměňovací návrhy. Podporuji stanovisko komise a pana zpravodaje v tom smyslu, že by měla platit stejná pravidla, jako platí v USA a Japonsku. To pomáhá eh, také Eh, výrobcům v souvislosti s certifikací. A nyní pozměňovací návrhy. Jak již bylo zmíněno, naše frakce podporuje všechny pozměňovací návrhy eh, týkající se nových technologií, hybridních technologií, eh, které by měly být podporovány a pak také výměna příkladů správné praxe mezi členskými státy má význam. Bohužel, jako předřečníci, nemůžeme podpořit eh, pozměňovací návrh eh, k hlukovému znečištění, protože eh, tako, splnění tohoto požadavku by znamenalo výrazné změny v motorech těchto plavidel. Měli bychom však stanovit eh, rychlostní limity a limity eh, místní, tedy kam mají tato plavidla vstup a kam ne, ale další nové restrikce by vznikat neměly. Také nepodporujeme eh, pozměňovací návrhy týkající se projektu, protože tady platí pravidla jednotlivých členských států. Děkujeme panu zpravodaji za spolupráci. Eh, děkuji, paní Zalecká za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji zpravodaji za jeho práci a eh, stanoviska. V podstatě podporujeme obecně tu jeho linii a a doufáme, že tyto pozměňovací návrhy, které by eh, dělily eh, na, eh, ta plavidla na různé kategorie. A co se týče mm, důsledků v oblasti nákladů, my se nedomníváme, že by to vyvolalo zvýšené náklady, protože podle studie dopadů z komise je možné snížit eh, hlukové limity nebo snížit emise hluku u menších plavidel do 40 eh, decibelů, tedy o 5 a u větších plavidel o 8 decibelů. Samozřejmě máme vlastní jaksi důvody, proč jsme předložili pozměňovací návrh 22. My taky tady odkazujeme na nařízení třeba 78 o ochraně chodců, třeba při, v silniční dopravě, kde jsou tedy taká, také ostanovení týkající se ehm, ehm, materiálů a užití materiálu pro snížení případných obětí. Ehm, víme o případech děsivých havárií, ke kterým dochází, když eh, plavce přejede skútr. A takže s tímto přístupem a eh, jak si podobně jako v případě eh, jaksi pozitivních opatření pro ochranu chodců, tady chceme také zajistit ochranu plavců. Každopádně děkujeme zpravodaje a těšíme se na další spolupráci a na tomto návrhu, případně na nějakých kompromisních návrzích. Děkuji. Děkujeme. Je tady pan Rubik. Myslím, že ne. Hlásí se ještě někdo další o slovo, takže mm, dám slovo komisi. Pan Gilao, prosím, za komisi. Máte slovo. Thank you. Děkuji. Děkujeme za příležitost mm, objasnit některé otázky, které tady zazněly. Co se týče zprávy pana Zíleho a jeho poznámek obecně k této zprávě souhlasíme. Já bych chtěl tedy připomenout, že máme problém s poslední částí pozměňovacích návrhů 2 a 5 eh, zprávy pana Zíleho v souvislosti s novými pozměňovacími zprávami. Máme problém vlastně s celou řadou z těchto pozměňovacích návrhů. Takže abych to řekl přesněji, pozměňovací návrh 8, s tím bychom mohli žít, ale tady je, že to se týká vlastně preambule, to, potom pozměňovací návrh 9, tam se nedomníváme, že by bylo potřeba rozšiřovat preambuly, protože tady hovoříme o definicích a samozřejmě některé definice musí brát v úvahu požadavky, čili tato smlouva, smlouva v souvislosti s malými a středními podniky, pozměňovacím návrhu 10. My jsme toho názoru, že ono ve skutečnosti malé a střední podniky si sice zaslouží zvláštní ohledy, ale nevíme, jakou specifickou podporu můžeme jim e, nabídnout nebo zajistit. To tady vlastně není z toho jasné. A co se týče pozměňovacího návrhu 11, to bychom mohli akceptovat po eventuální redakční úpravě, ale není to problém. Pozměňovací návrh 12, ten je přebytečný, protože z vlastní definice Eh, vlastně jaksi soukromá osoba nemůže vlastně zasahovat do komerčních aktivit. Pozměňovací návrhy 13 a 20, eh, tak jak je chápeme, rozšiřují vlastně a delegují pravomoc komise v oblastech, kde jsme o to nežádali. A nemyslíme si, že by to bylo vhodné nebo žádoucí tady rozšiřovat eh, pravomoci komise v oblasti identifikace ehm, míry hluku a podobně. Pozměňovací návrh 14. V zásadě si nemyslíme, že je potřebný, ale můžeme to akceptovat tím, že ten prostředek možná je příliš silný. Ten Pozměňovací návrh 15, ten bychom mohli nechat 16. Tady jsme otevřeni zlepšení um, de, definice oboživelného plavidla, to hm, jaksi pro nás není problém. Pozměňovací návrh 17 a 18 podle našeho názoru jsou také přebytečné. Pozměňovací návrh 18. Ten už je pokrytý článkem 5 a kromě toho vlastně izoluje specifickou kategorii plavidel, které my podle našeho názoru by neměly být izolovány. A, mě, a co se týče pozměňovacího návrhu 19, způsob, jakým je redigovaný podle našeho názoru, není vhodný, ale mohli bychom to akceptovat za předpokladu, že bychom zopakovali to, co je v článku 22 v prvním odstavci, kde je také odkaz na podobné situace. Potom návrh 20, to o tom jsem už hovořil návrh 21. Tady jsme otevřeni tomu zahrnout jakoukoliv dohodu mezi institucemi, čili to není problém podle, podle nás. Návrh 22, jak říkal pan Zile, tam jsou požadavky týkající se viditelnosti, to je základní požadavek, standardní takže kromě toho, že na úrovni Evropské unie nemáme e, zprávu o počtu nehod, tak abychom mohli identifikovat jak si tu situaci, takže bych spíš byl proto, aby tak zůstal beze změny a abychom tam nezahrnovali tyto požadavky navíc. A v naší zprávě o implementaci před několika lety, tam bychom také doporučovali proskoumat tedy nebo zabývat se s, jaksi zprávou o e, nehodách. Čla, pozměňovací návrh 23, několik členských států tam upozorňovalo na to, že je potřeba vyjasnit tento požadavek. Protože to nebylo z toho zcela patrné, co je potřeba, zvlášť v severní Evropě. Je to nebezpečné, jestliže někdo přepadne z, z, ze skútru, aby z, rychle naskočil. My si myslíme, že bychom tento pozměňovací návrh mohli akceptovat, ale na konci navrženého textu komise bychom měli doplnit prostředky ke znovu nalodění budou přístupné a tak dále a potom tam může být zbytek toho navrženého pozměňovacího návrhu. Co se týče hluku a požadavku na omezení, my se domníváme, že tam je nedorozumění v e, výsledků studie o dopadech, kterou zatala komise, protože tam je v té studii je uvedeno, že z technického hlediska je možné snížit hladinu u některých plavidel, nicméně my eh, jak si usilujeme o snížení eh, hluku té, toho plavidla, té lodi. A další snížení hladiny hluku z motoru má velice omezený dopad na celkovou hlučnost lodi. V situaci, kdy podle našich informací většina problémů s hlukem je způsobena loďmi, které legálně fungují ale hlavně byly dány do provozu před uvedením v platnost té předchozí směrnice, takže eh, kdyby byly prodávány dnes jako nové lodě, nemohly by mít takovou tu hlučnost. Čili nám se zdá, že v první řadě požadovat zvýšené limity, nebo tedy zpřísněné limity problém neřeší. A navíc by to chtělo značnou změnu konstrukce lodí proto, aby mohla být ještě snížena hlučnost. A tato změna konstrukce v tuto chvíli by byla velice nákladná. Takže já vám děkuji a jsem dál připraven odpovědět na jakékoliv otázky. Děkuji. Thank you, Mr. Zila. Děkuji mnohokrát. Není pan Zíle, prosím. Ano, chtěl bych poděkovat všem svým kolegům, stínovým zpravodajům za velice laskovou, konstruktivní spolupráci. Chtěl bych zareagovat na některá stanoviska. Co se týče EPP a pozměňovacího návrhu číslo 9, myslím si, že ústní pozměňovací návrh, který se týká životního prostředí, to moc nemění. Jsme proti návrhu číslo 9, ale uvidíme, jak se bude hlasovat. Dále desítka. Myslím si, že tady budeme mít možná dílčí hlasování, protože týká se to malých a středních podniků. chtěli bychom to spíše podpořit v případě skutru, ale co se týče té poslední věty, ještě k té výjimce, to doplnění, tak to bohužel nezapadá do koncepce, kterou bychom chtěli mít. Jsem velice rád, že komise také navrhuje 23, abychom doplnili to, co již bylo pozměněno zelenými. Ano, týká se to opětného nalodění a přístupu lidí, kteří jsou ve vodě bez cizí pomoci. Uslyšíme asi ústní pozměňovací návrh a také předložíme pozměňovací návrh podle postupu. Ano, děkuji. Pane Zíle, budeme hlasovat zítra 10 minut po deváté a další zpráva se týká druhého čtení převracované verze eh, směrnice o železnicích. Chtěl bych vám jenom připomenout, že pan Sirikiany dostal mandát, aby mohl zahájit eh, formální trilog, abychom schválili eh, tento text v rámci prvního čtení. Rada přijala své stanovisko 8. března. Minulý týden pan Serakiany se dostavil eh, na zasedání koordinátorů a informoval nás o dosažených výsledcích, takže dnes probíhá formální trialog spolu eh, se zastoupením dánského stáleho zastoupení, které jedná jménem předsednictví rady. A je to také před zasedáním výboru TRAN. Chtěl bych jenom připomenout, že bychom chtěli dosáhnout eh, dohody v rámci druhého čtení a postup je takový, že eh, hlasování rady musí proběhnout bez změn, což je tedy vyjednávání mezi eh, radou a Evropským parlamentem. Toto vyjednávání musí být dokončeno předtím, než proběhne plenární zasedání v červenci letošního roku. Takže já jako předseda musím probrat eh, postup, abychom mohli ukončit toto druhé čtení na plenárním zasedání v červenci. Takže paní Serakiany, máte příležitost nás informovat o probíhajícím vyjednávání. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak jste správně sám uvedl, Měli jsme neformální zasedání s zástupci rady a komise. Tato jednání probíhala od začátku ledna. Pochopitelně stanovisko rady je takové, že chce přijmout takový měkčí přístup, než je návrh komise. Hodnocení komise, to eh, se týče stanoviska rady, je takové, že jsou tam určité prvky přepracované ho změní, nicméně komise si myslí, že stanovisko rady v tuto chvíli je příliš slabé. Ale tato zasedání, která proběhla, byla konstruktivní. Měli jsme první formální zasedání trialogu, to proběhlo dnes, eh, před, těsně před zasedáním našeho výboru a měli jsme příležitost podívat se na sedm významných článků v rámci tohoto přepracovaného znění a musím říci, že plně souhlasím v případě dvou. V případě těch dalších pěti, tři z těch pěti se nachází ve fázi, kdy aspoň všichni prokazují určitou dobrou vůli, kde snad dosáhneme dohody. Nicméně tam máme rozdíly v některých bodech. Dala jsem je do určitých skupin, seskupila jsem je podle důležitosti. Eh, týká se to regulačního orgánu, to je první věc, to je pochopitelně to nejdůležitější. Týká se to přepracované verze o jednotné železnici, dnes jsme se o tom dopoledne také bavili. A klíčový bod je ten, že parlament by chtěl mít nezávislý eh, orgán, který bude samostatný, který bude mít dostatek zdrojů a také chce zajistit možnost uplatňování výnosů jednotným způsobem vše, všech 27 členských státech. Tady ještě probíhá určitá diskuse. A v rámci druhého čtení Evropský parlament si myslí, že národní parlamenty by měly jmenovat tyto regulátory, nicméně rada si přeje, aby to mělo předsednictví rady, čili výkonná složka, aby rozhodla. Čili tady je určitá neschoda. Ale pokud přeformulujeme návrh rady, tak doufám, že velice rychle najdeme určité schody. Co se týče dalších bodů, v podstatě souhlasíme s dalšími prvky, co se týče regulátora. Další věci jsou možná takové svízelnější, ale já doufám, že se nám podaří najít patřičných řešení a to včas. Dále, financování. o co se snažíme? Snažíme se dosáhnout stabilnějšího financování celé železniční infrastruktury. Myslím, že se nám podaří najít schoda, co se týče délky víceletých smluv. Padly určité návrhy, jak asi víte. My jsme navrhli tři roky, rada chtěla sedm let a dnes jsme se shodli na pěti letém období. Takže myslím si, že to je velice důležitý krok ku předu. Nedospěli jsme samozřejmě dohodě, je to provizorní dohoda, ale je důležité, abychom se shodli i na dalších částech textu. Nicméně mohu říci, že tady je konstruktivní přístup k věci, je tady určitá ochota na všech stranách, abychom v tomto ohledu dosáhli dohody. Co se týče nezávislosti, řízení infrastruktury a transparentnost financování, tady mám na mysli především článek 6, tak jsme se ještě dostali k úplným podrobnostem, co se týče daného textu. Čekáme skutečně na předsednictví, až nám předloží svůj návrh. To znamená, metoda, kterou používáme v tuto chvíli, je dobrá a čekáme, že předsednictví přijde s návrhem a budeme to probírat pak na základě jejich návrhu. Pochopitelně finanční stránka věci je nesmírně citlivá, ale potřebujeme, myslím, ještě určitou marži a doufám, že během diskusí dosáhneme určitých eh, výsledků. Také čekáme na radu, aby nám sdělila, co si myslí o daném návrhu, který jsme my předložili dnes. Co se týče dalších důležitých otázek, je tady návrh ze strany zelených. O tom hovořil pan Kramer. Tam je určitá snaha spojit stanovisko jak komise, tak Evropského parlamentu. Doufám, že se shodneme s radou. Dále padl návrh, který se týká ERTMS a ETCS. Tady v podstatě čekáme na odpověď a očekáváme, že také se nám podaří najít určitého kompromisu. Chtěli bychom zjistit pokrok v oblasti odvolacích řízení na národní úrovni a máme takovou představu, že ty postupy by měly být eh, dokončeny během šesti týdenního období, ale pokud regulátor bude žádat o další dokumenty, a to v rámci 30 dnů, tak eh, chceme pokázat eh, radě, že pokud si nestanovíme jasný termín, do kdy ty dokumenty musí být předloženy, tak by to odvolací řízení mohlo do nekonečna probíhat. Ale uvidíme, jak na to zareaguje rada, na tento náš návrh. Dále, co se týče fungování, základních fungování provozovatele infrastruktury, to je zcela eh, zásadní otázka, která se řeší v rámci tohoto přepracovaného znění. Už eh, jsme hovořili o důležitých věcech, co musí zajistit eh, provozovatel, především co se týče práv, připisování práv určitých stanovování poplatků a v zásadě jsme se dohodli na tom, že jsme eh, se shodli na valném části eh, návrhu rady, a to je tedy článek 13, druhá příloha. Další věc, eh, o kterou má Evropský parlament velký zájem, je oblast údržby. V článcích, které byly předloženy radou, údržba je vyloučena. A my si myslíme, že údržba je zcela zásadní funkcí pro provozovatele nebo řídící orgán infrastruktury a v tomto ohledu hovoříme s radou. Oni navrhli určitou změnu, která by byla eh, v článku, se kterým ovšem plně nesouhlasíme. Dali jsme dohromady výjimky, které se týkají údržby vysokorychlostních tratí, ale rada rozlišuje mezi takzvanou eh, zásadní velkou údržbou a lehkou údržbou, což je opět odlišné od původního textu a návrhu parlamentu, takže s tím nesouhlasíme a také souhlasíme s, určitou, s určitým přáním rady, abychom odložili eh, zavedení tohoto textu nebo tohoto návrhu do praxe. V původním návrhu Eh, jsme měli 36 měsíců, někdo dokonce tvrdý 60 eh, měsíců eh, a po neformálních trialozích dali dohromady nebo se shodli na těch 36 měsících, nicméně i za této situace říkáme, že rok poté, co směrnice byla přijatá, to musí být zavedeno v platnost, protože jinak uplyne spousta času a celá směrnice a její implementace by mělo proběhnout mnohem efektivnějším, rychlejším způsobem. Další politický bod, který je stále otevřený, to je článek 7. Jsou to, je to závazek, který uvádí, eh, nebo tedy Evropský parlament žádal tento závazek, je to otázka oddělení a otevření národních eh, trhů, a to do konce letošního roku. Byl učiněn návrh ze strany rady. Jsou tam určité změny, nicméně i tak nám to přijde nedostatečné. A dnes jsme je požádali, aby se opět podívali na dané formulace, protože máme pocit, že dospějeme k dohodě, pokud rada bude ochotná udělat určité ústupky. Takže jsme stanovili data pro konání dalších trilogů. Máme 9. května a Potom jsme si navrhli ještě další data následných eh, schůzí. Eh, pochopitelně odpovím na veškeré dotazy kolegů v tuto chvíli, ale každopádně bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům ze různých politických skupin za veškeré úsilí, které vložili do tohoto vyjednávání. Nebylo to snadné, ale myslím, že do této chvíle si vedeme velice dobře. Děkuji, Groš, za pana Kuhna. Děkuji mnohokrát. Pan Gun je právě na výboru pro rybolov a představuje tam svoji zprávu. Proto dnes budu hovořit za PP. Já chci poděkovat panu zpravodaji za, za práci a obecně za to jsme se vydali správným směrem. Nebudu zmiňovat všechny podrobnosti, měli bychom spíše zdůraznit, že Právě nastala velmi důležitá chvíle, kdy podstatnou úlohu sehrává regulační orgán a právě některé eh, jeho aspekty jsou velmi důležité. Nesmírně důležitelné je, aby takový orgán byl nezávislý, aby pracoval transparentně, aby měl náležité prostředky k dispozici. A dále ehm, progresivně by se měl vyvíjet do sítě spolu ve spolupráci s dalšími regulačními orgány a také je důležité, aby implementace neprobíhala do nekonečna. To nejde. Samozřejmě nutné je přechodné období, ale mělo by být krátké. Pokud se nám podaří prosadit tyto důležité body, myslím si, že s tím vyšleme významný signál v této oblasti a vzhledem k okolnostem problematika, například e, zpřístupnění poslední části e, deregulace je pro nás podstatná a důležitá je samozřejmě i e, z pohledu regulačních orgánů a také zaznamenáváme určité kompromisy, kterých se podařilo dosáhnout například pět let pro infrastrukturní náklady. Dále jsem také zjistil, že rada je poměrně otevřená vůči možnosti výjimky pro baltskou oblast, pokud to takto mohu nazvat. A jsem poměrně eh, přesvědčen, že i v dalších oblastech se nám podaří dosáhnout eh, dobrých výsledků, například základní služba nebo možnosti v článku 7 nebo návrhy pro otevření systému Důležité je, eh, abychom vydali ten správný signál. My jsme se zatím omezili na regulační orgán, na regulatora, eh, v naději, že za krátkou dobu, a když říkám za krátkou dobu, tak tím myslím ještě v letošním roce, eh, ačkoliv to v reálu nebude dříve než v roce 2013, že bude mít tedy jasný návrh na unbundling, na spojení té služby. A mm, můžeme vzít v tomto smyslu slovo komise jako bernou minci a čekat na připravené materiály, ale také se setkáváme s tím, že v některých výborech se kolegové už rozhodli vzdát práci na některých tématech. Důležitá je v této souvislosti spolupráce parlamentu a rady. A mm, myslím si, že tato formulace se nakonec osvědčí, ale obecně platí, že to, co bylo přislíbeno, by mělo být také uskutečněno v praxi. My jsme to probrali poměrně rychle, ale musíme také sledovat, eh, co se s tím balíčkem stane. Nebylo by dobré, kdybychom otevřeli další balíček, dokud jsme nedokončili balíček tento. Já bych tady své vystoupení uzavřela. Chci podívat zpravodajce ostatním. Děkuji mnohokrát, paní Přemolse. Pan Tremousa. Ano, všechno je možné. Ano, já bych to mohla zkusit španělsky, ale nebo domluvit španělsky. Opravdu chcete slyšet, co chci říct za Alde? Výborně, tak začnu. Nejprve musím poděkovat eh, zpravodajce, školy, paní pan Trumosa tedy bohužel není, ale v té situaci, jaká je, tak budu hovořit za něj, ale budu, eh, ale jsem přesvědčená, že bude pokračovat v této problematice. Vnímám to velice pozitivně a pokusím se zaměřit na hlavní body. Především eh, z hlediska našeho zpravodaje, pana Trmuze, musím říci, že komise nesehrává jenom poradní úlohu, o tom jsme diskutovali v naší frakci. A Možná to není úplně zásadní problém, ale je to něco, o čem se diskutovalo. My požadujeme, aby minimální doba pro implementaci byla alespoň 12 měsíců, pokud jde o um, údržbu, jak to zmínila paní Srakiany, e, že to rada chce vyčlenit. Ne, um, z mého úhlu pohledu na základě toho, co slyším na tomto místě, je, že údržba by měla být ponechána dlouhodobě. Její otázkou je, zda je to možné zvládnout za kratší dobu. Uvidíme, slyšíme různé informace z různých zdrojů. Deutsche Bahn Essence nám říkají, že třeba toto není zcela kompatibilní. Je smutné, že tyto dvě obří firmy ve světě železnic nedokáží zajistit kompatibilitu nebo nebo nedokáže ji zlepšit. To je smutné, eh, ale musíme zvažovat vždycky, co lze v praxi realizovat a kdy. Eh, eh, rozumné ceny, transparentnost, můžeme podpořit i hospodářskou soutěž v této oblasti. A dva nejdůležitější body na závěr. Důležité je, aby abychom nezapomínali na unbundling z hlediska eh, rozpojení tedy eh, zprávy infrastruktury a eh, dopravních společností. Uvidíme, zda vznikne kompromis na konci tohoto roku, ale není to zcela jediný bod. Hlavní je regulátor v tomto smyslu, ale právě ten unbundling má velký význam Podstatné také je, abychom ve vyjednávání nezapomínali na aspekty transparentnosti. Možná některé návrhy budou zamítnuty, ale eh, důležité je také, aby finanční prostředky byly věnovány na infrastrukturu. Pro nás má zásadní význam eh, silný regulátor, nejenom evropský regulátor, ale také eh, regulátor vnitrostátní. To je velmi důležité a také vím, že tady pro tuto myšlenku horizontální podpora napříč frakcemi úplně neexistuje. Eh, vím, že je tady snaha zblížit pozice a doufejme, že na základě toho vznikne výsledek, který budeme moci podpořit. Děkuji, pan Kramer za zelené. Já nechci opakovat, co již bylo řečeno, ale chci poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům. Nebylo snadné toto stanovisko připravit a také úvodní diskuse ukazují, jak důležité aspekty jsou tam pojednány. Chci zmínit několik aspektů, tedy především hluk ETRMS. Já si myslím, že rada pochopila naše slova, ale neměli bychom Eh, vše eh, takto počítat, dokud nezjistíme to, co máme černé na bílém. Eh, samozřejmě regulátor v tomto smyslu má obrovský význam. A to nejenom pro nás tady v parlamentu. Samozřejmě musí proběhnout diskuse na toto téma. A jakmile se nám podaří zvládnout všechny různé pozice a názory, uvidíme, Ehm, mezi, od zítřka do konce času je obrovsky dlouhá doba. Eh, ponechme 12 měsíců, čím kratší, tím lepší, protože jsme už zmínili, eh, že eh, těch 60 měsíců už bylo. Pokud budete čekat dalších 60 měsíců, máme to 5 let, 120 měsíců, od předložení návrhu až po eh, novou legislativu. To by nebyla dobrá legislativa. Já myslím, že bychom se měli postavit opravdu rozhodně pro zkrácení lhouty pro implementaci legislativy pro nezávislost. Já myslím, že obecně tady panuje konsenzus, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na podrobnosti, protože tam může být řada háčků, ale v každém případě musíme být nezávislí a rozhodní. A budeme to samozřejmě také sledovat, eh, zda se termíny plní, protože eh, nelze jenom říci, že se zatím nepodařilo udělat všechnu eh, administrativní práce a čekat další tři roky, než vznikne nějaký orgán, k němuž se můžete odvolat, protože něco se neudělalo včas. No, si myslím, že bychom se měli držet toho kratšího termínu, protože pokud sdílíme ten názor, eh, že chceme, aby infrastruktura byla využívána, abychom eh, také do toho zapojili provozovatele infrastruktury, tak je to nesmírně důležité. Pokud mají obě strany zájem nalézt řešení, dá se to eh, vyřešit rychle, ale pokud se to používá jako záminka k tomu, že se to a to neudělalo a neudělá, tak takové situace známe ze zkušenosti z členských států, z ní se můžeme jenom poučit a myslím si, že ehm, problematika rozpojení řízení je také velice důležitá. Pan Zíle, děkuji. Děkuji. Ehm, chci tedy eh, poděkovat eh, zpravodajce Chci poděkovat také kolegům, stínovým zpravodajům a chci zmínit dvě záležitosti. Ehm, rada se sešla nyní, kde ehm, se diskutovalo o problematice provozovatelů infrastruktury v jednotlivých členských států. Pokud se budeme držet ehm, Eh, toho, že národní parlamenty jmenují národní regulátory, tak nevytváříme ne, eh, dostatečnou nezávislost pro tohoto regulátora, protože regulátor je pak takovým zprostředkovatelem mezi členskými státy. Ehm, a problematika Eh, a řeší problematiku dostupnosti železniční sítě a možná právě národní regulátoři budou zaujatí, protože budou chtít eh, hájet zájmy vlastní země. Máme 27 členských států, kde je situace velmi odlišná. A Právě proto eh, jsou různé cesty k zajištění nezávislosti regulačních orgánů a já myslím, že musíme tuto problematiku mít na zřeteli. A další eh, záležitost lhůta pro to, aby mohl regulátor dokončit svoji práci. Šest měsíců, po níž by regulační orgán neměl působit v žádné ze společností, o níž eh, jakkoliv rozhodoval. Já si dokonce myslím, že tato ochrana lhůta by měla být dva roky že by to bylo lepší. Rozhodně nemůžeme tady vnímat jako rozdíly mezi členskými státy, tak aby u některých států byla taková lhůta velmi krátká, pouhé dva měsíce, zatímco v jiných státech je třeba dvou leta. A přesně taková situace je e, uplatňována nyní. Někde je ta lhůta dva roky a dále. E, rád bych, aby nám s kolegové podpořili v bodě 17, pokud jde o dostupnost e, sítě třetích států. Zvláště eh, pokud jde o nákladní přepravu po železnici. V baltských zemích například se zapojíme do hospodářské soutěže s ruskými společnostmi a pokud nepodpoříte tento bod, budeme v nevýhodě, protože jsme liberálnější než ruský systém. Pokud umožníme jednomu ruskému operátorovi, aby pracoval na železničních tratích z Moskvy do Rigi, Vilniusu, Tallinu a podobně, tak eh, to tak bude fungovat. Zatímco evropské společnosti mohou působit jenom v té části sítě, která je na území Evropské unie, tak bych bychom byli ve velké nevýhodě, naše společnosti by krachovaly, klesla by jejich hodnota, došlo by k hromadnému propouštění pracovníků a podobně. Musím připomenout, že v baltských státech jsme dlouho bojovali proti diskriminačním tarifům eh, vůči stá- středním státům. Pokud někdo transportuje náklad, třeba se Sankt Petěrburgu má jednu celní sazbu, ale pokud přestoupí hranice eh, a dostanou se do Rigi, Talinu nebo jinde, najednou budou muset platit platit mnohem vyšší cla a daně, poplatky. A to musíme mít na paměti, když uvažujeme o otevírání evropského trhu vůči třetím státům. Nemůžeme si dovolit žádné geopolitické chyby. Apeluji na kolegy, aby zvážili tuto problematiku. Samozřejmě mohou se vyskytnout právní překážky, jak zmínila komise, ale musíme v každém případě nalézt cestu ze slepé uličky. Již dříve se nám to podařilo. A poslední poznámka. Nyní jsme přijali směrnice o plynu v roce 2009, což znamenalo, že Infrastruktura pro přepravu zemního plynu by měla být přístupná všem. Existují třetí státy, které jsou velmi proti implementaci těchto pravidel a Evropská unie nyní nemůže vyvíjet žádný tlak na tyto státy. Já myslím, že musíme respektovat sami sebe a dokázat se brát za své zájmy i také v právních dokumentech. Děkuji. Ja. Pan Záda. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. V e, kontextu negocjacji... Děkuji, pane předsedo. V kontextu trialogu s radou a komisí, abych chtěl zopakovat, jak je důležitý pozměňovací návrh 135 přijatý parlamentem, který podpořila tedy plenární schůze, všechny frakce tedy čtyřmi z 30 hlasy. V některých členských státech si musíme uvědomit, že e, jsou železnice e, samofinancované nebo provozovatele železnice samofinancované a ne jsou propojené Eh, s národními nebo evropskými sítěmi. A pro tyto operátory pokud bychom aplikovali všechna ustanovení směrnice, by to znamenalo nepřiměřený, nepřiměřenou zátěž. A bylo by to, to by bylo proti duchu směrnice. A v tuto chvíli bychom měli přijmout taková opatření, která budou příznivá pro rozvoj našich regionů, jinak přeregulujeme trh a tomu bychom se měli vyhnout. Děkuji. Pan Kroj. Děkuji, pane předsedo. Na úvod chci poděkovat Deboře za skvělou zprávu a za odvedenou práci. Opravdu už jsme od začátku urazili veliký kus cesty a za to jim moc děkuji. Nicméně omezím se jenom na to, abych zdůraznil jeden bod, který byl při jednání velmi důležitý. Řada kolegů to tu zmínila. Mám konkrétně na mysli roli regulátora. Pro nás to je opravdu klíčový bod. Je to instituce, která musí být nezávislá, která musí mít eh, jaksi určitou mm, pravomoc prostě seknout. A eh, s tím, že regulátory, regulační orgány jsou národní, sítě mezinárodní a v, jako v jiných odvětvích je potřeba vytvořit sítě regulačních orgánů. To by byl důležitý signál pro uživatel železniční sítě a mohli by se snáze obracet na určitou instituci, aby s ní tedy řešili nějaké problémy. A je to důležité i z hlediska problémů trhu v Evropě, protože by to zajistilo jednotnou interpretaci určitých věcí na celém území Evropy. Čili tito lidé, ti regulátoři by se měli pravidelně často scházet a projednávat tyto problémy, které vyvstávají a jak si sjednocovat svou interpretaci. Takže v té dlouhodobější perspektivě by z toho vzniknul jakýsi evropský regulátor, to samozřejmě zatím daleko, ale můžeme přistoupit k tomu prvnímu kroku. Ostatně já si myslím, že silný regulátor to je něco, co je velmi důležité z hlediska finančních toků. Ono by to mohlo vyřešit řadu problémů. Tento regulátor by mohl posuzovat, zda část určitých nákladů je oprávněná nebo není a v další fázi by bylo možno projednat finanční toky. Je tu otázka unbundlingu, ale je jasné, že musíme o tom ještě jednat, a, ale těší mě um, návrh komise, který máme. A nesmíme zapomínat ani na to, že síť musí fungovat, být efektivní, že eh, náklady spojené s unbundlingem je potřeba brát v úvahu. Takže mm, děkuji Deboře a mohu jedině podpořit v její práci. Děkuji. O, omlouvám se, já jsem eh, já se s tím teprve seznamuji, ale co se týče pozměňovacího návrhu jedna, o jediné výjimce, které, se kterou se počítá, to je jako navíc, nebo to je to je jediná výjimka, nebo je to výjimka navíc k těm, které již existují? Já totiž uvažuji o těch železnicích, které jsou oddělené od zbytku sítě. Předseda tady na to upozorňoval když jsme hovořili o unbundlingu ve Spojeném království, tak mm, možná to nebylo považováno za nejlepší metodu a Eh, mm, eh, irské eh, dráhy dostaly výjimku ve Spojeném království, protože to nebyla součást sítě a takže nakonec může se stát, že třeba unbundling bude povinný, třeba v případě zjedené železnice, já nevím. Prostě to jsou situace, eh, které eh, se týkají hm, lokalit třeba, které jsou zcela oddělené od eh, zbytku sítě a nevím, jestli tedy na ně se vztahuje výjimka. Pane Benine, kolegové, asi Eh, se asi chytnou za vlasy, jakmile se zmíníte o eh, památkově chráněné železniční sítě, eh, protože já si nejsem zcela jistý, ale třeba v případě těchto historických železnic, které fungují po vlastních tratích, to jsou, jsou jako ty mají výjimku z této legislativy. Já asi požádám komisi, aby také mm, eventuálně objasnila tento bod, ale mm, nevím, ona pravděpodobně Velká Británie o to stejně požádá. Pan Kantia? Grazie, presidente, grazie eh, a chi a... Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za její práci. A já mám otázku asi na komisi, protože si myslím, při prvním čtení tam to bylo takové zablokované a tak se řeklo, abychom to překonali, tak můžeme akceptovat návrh eh, publikace eh, eh, liberalizace národních trhů cestujících a, a informací o společnostech, které na těchto trzích působí. Takže jak e, to vypadá s touto žádostí? E, Tam se komise, zda budou dodrženy termíny. A konkrétně si myslím, že máme povinnost zbavit se e, těch omezení, která tak, aby trh byl co nejkonkurenceschopnější a jestliže chceme vytvořit evropský železniční prostor, jednotný prostor, tak si myslím, že se nemůžeme vzdávat našich ambicí. Samozřejmě doba je specifická, lhůty, které tady jsou uvedeny, neodpovídají lhůtám, které jsou požadovány mimo Evropský parlament. A každopádně já bych si přál, a, a zaznamenávám tady vůli ostatních poslanců, abychom opravdu eh, pokročili, abychom eh, se osvobodili od těch všelijakých omezení a dospěli k trhu, který dá konkrétní výsledky, protože to je to, co nás chce eh, ze strany našich občanů. Pane předsedo, já budu stručný, většina toho už tady byla řečena. Především chci děku, poděkovat a povzbudit eh, zpravodajku v této dlouhodobé práci. A chtěl bych eh, tady zmínit jednu věc, která už zazněla. Článek 7 odstavec 3, to znamená eh, požadavek na adresu komise, aby předložila směrnici týkající se liberalizace a unbundlingu, o kterém tady už hovořili jiní to je víc než článek, protože na tomto základě byla akceptována řada kompromisů v jiných oblastech, čili je to opravdu zásadní téma. Potud, pokud vlastně se ten, eh, ta, ta revize mm, eh, eh, uved, prostě dostala na tuto základní úroveň, na základě tedy toho příslibu té strany komise. Takže já se současně ptám, komise v této souvislosti zda už má připravenou připravené podklady na toto téma. Druhá otázka se týká regulace. Všichni se, myslím, shodnou na tom, jak je regulátor důležitý, ale jak říkal kolega Chadraui, e, síť regulátorů, jakožto předzvěst budoucího evropského regulátora je velice důležitý důležitá, protože je samozřejmě normální, že regulátor má být silný, nezávislý a tak dále, protože jinak by to nebyl regulátor, ale zase v rámci integrace velkého železničního evropského prostoru bude potřeba postupně směřovat směrem k celoevropské regulaci. Děkuji. E, nyní komise má slovo. Pan Paky. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Já bych asi měl nejprve poděkovat zpravodajce i stínovým zpravodajům a e, také kolegům a, a představitelům předsednictví, protože to v uplynulých týdnech proběhla celá řada neformálních setkání na přípravě kompromisního znění a jak jste dnes viděli během trialogu, že dva, dvě ze sedmi eh, témat byla jaksi plně vyřešena a zdá se, že se opravdu ta práce začíná vyplácet a já moc děkuji eh, všem protože jak si maximálně se snažili všichni nalézt schodu ve druhém čtení a budeme v tomto pokračovat na straně komise a podporovat zpravodajku tohoto výboru i předsednictví, eh, kteří pracují v poměrně těžkém kontextu. Společné stanovisko rady je těžké, eh, jak si ho dosáhnout s tím, že změny mm, v tom společném stanovisku se, mm, e, se nedosahují lehko. E, je tady celá řada pozměňovacích návrhů, asi nebudu komentovat všechny. Já bych asi e, požádal sekretariát, aby předložil tedy to stanovisko, ale vidím tady takové čtyři skupiny pozměňovacích návrhů. Celá řada případů eh, tady je shrnuta v kompromisním textu, který předložila no, eh, mm, zpravodajka ve svých doporučeních. Například se to týká definice eh, smluvních dohod, přístup k regulovaným službám a priorita pro nákladní dopravu. Doporučení se také týká celé řady priorit Evropského parlamentu, které vyplynuly z prvního čtení Eh, což komise silně podporuje, to už prošlo v prvním čtení. Předsednictví zatím ještě nemohlo, nepředložilo odpovědi a budeme dál spolupracovat s oběma institucemi, aby bylo dosaženo kompromisí, například co se týče eh, těch výjimek z časového plánu. Na tom se pracuje, ale zatím nejsou výsledky, eh, nebo potom mm, otázka poplatků, tam komise podporuje iniciativy na zlepšení těchto klíčových oblasti eh, rozvoje železniční sítě. V, této, v tomto bloku pozměňovacích návrhů spolu s panem Markiany eh, na eh, trhu a v oblasti monitorování, tam, myslím, bylo dosaženo velice dobrého pokroku na mm, dnešní první schůzi. Zpravodaj navrhuje vrátit pozměňovací návrhy parlamentu z prvního čtení bylo také dosaženo několika kompromisních textů a v tomto bloku my bychom, jak zpravodajové vědí, dávali přednost kompromisnímu textu na místo předchozích eh, návrhů, co se týče tedy regulace, přístupu k, regulač, k regulovaným službám a spolupráce, sítě regulátorů a podobně. A pane předsedo, pak je tu řada pozměňovacích návrhů, které už v prvním čtení, jak si se ukázali, že těžko můžeme podpořit v, v, v budoucnu. A to se týká především pozměňovacího návrhu 38, 11 a 14 a to se týká unbundlingu. V těchto případech návrh komise, který bude předložený na konci roku a rád bych tedy to tady sdělil, že na všech těch um, eh, návrzích se pracuje a mají být hotové do konce roku. Studie dopadů je, je také rozpracovaná, probíhá výměna informací mezi různými subjekty, komisí a konzultanty, kteří připravují tuto studii. Je to strategický program na září spolu jaksi generálního ředitele, kteří všichni jsou tedy e, do toho zapojení, či ovšem články, které existují v souvislosti s unbundlingem, tam my bychom se přimlouvali za to, aby nebyly přijaty a aby to bylo vlastně pokryto celou takovou tou obec, obecným ustanovením, e, které bude domluveno mezi předsednictvím a těmi institucemi. Co se týče hlavních témat unbundlingu a regulace, zatím nejsou na obou stranách ty názory identické, ale myslím si, že je tu dobrý základ po politický kompromis kompromis a my se budeme maximálně eh, snažit na pomoci tomuto kompromisu, aby ho bylo dosaženo. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nevíte, zda ten ostrov Isle of Wight eh, bude vyňat či ne? To nevím, odpověď zní, ale podívám se na to. Děkuji mnohokrát. Takže termín je 3. května pro podávání pozměňovacích návrhů, to už bylo řečeno, potom 31. května ve výboru a potom 1. července se o tom bude hlasovat na eh, plenárním zasedání. Paní Sirakiany, chcete k tomu ještě něco doplnit? Chtěla bych jenom vysvětlit, jak je to s tím eh, regulátorem na národní úrovni. Možná jsem na to zapomněla v tom úvodním prohlášení, ale na začátku rada nechtěla použít ani to slovo síť, síť regulátorů. Takže dosáhli jsme, tím dobrého pokroku, budeme používat ten termín síť, nicméně jsme ještě daleci toho, abychom měli evropského regulátora, o tom my budeme usilovat. Co se týče článku 7, dovolte mi, abych opět zopakovala, že chceme prosadit naše původní stanovisko. Znění rady podle nás nezachází daleko tak, jak si přejeme, ale doufám, že najdeme řešení, které vysvětlí celou záležitost a také chceme, aby do konce letošního roku toto nařízení vyšlo v platnost. Děkuji, paní zpravodajko, a doufám, že další vyjednávání budou pokračovat v tak plodném duchu. A další pořad, eh, bod na pořadu jednání je ochrana zvířat během přepravy. Pan de Grandes Pascal bude hovořit o jednotlivých pozměňovacích návrzích, je to jeho stanovisko, takže prosím, pane de Grandes Pascal, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat eh, s tím, že jste vyhověli mé žádosti, že nebudeme hlasovat o této zprávě zítra, ale až 7. května. Říkám to proto, protože na zasedání se stínovými zpravodaji jsme se rozhodli, že potřebujeme ještě více času, abychom mohli probrat jednotlivé otázky, abychom se mohli na všem shodnout. Pochopitelně pokud se neschodneme, pak eh, bude muset výbor rozhodnout v rámci hlasování. Eh, pan předseda, ti, co odcházejí, prosím, odcházejte potichu. Jedná se o důležitou záležitost, takže prosím, stište se, je to také slušné vůči zpravodaji. Já se omlouvám, pane de Grandes, ale ten hluk byl skutečně neunosný. Muchas gracias, señor presidente, por su amparo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom jsem říkal, že odložení hlasování umožní stínovým zpravodajům, aby dále hovořili o daných otázkách a jsem pochopitelně rád, pokud i ostatní předloží pozměňovací návrhy a podaří se nám dosáhnout ne možná úplné schody, ale podaří se nám sladit eh, základní velké rozdíly. Máme tady pět eh, kompromisních pozměňovacích návrhů a ještě dva pozměňovací návrhy eh, přišly od dvou kolegů na moji žádost. Chtěl bych jako navrhovatel následující. Chtěl bych se pokusit dosáhnout schody, a to do maximální míry, a řešit eh, nebo možná zbavit se problémů, které nevyřešíme. V první řadě ty velké rozdíly existují pouze v jednom bodu a to je eh, ten problém těch osmi hodin. Je možné, že nakonec o tom budeme hlasovat, že to prostě eh, nenajde určité schody, ale je tady posledních několik věcí, které bych chtěl k tomuto tématu zmínit. Chtěl bych informovat kolegy, co si o tom myslím, protože vidím, že to je věc, která nás rozděluje. Eh, Výbor zemědělství se zabývá statistikou v této oblasti a tím se možná vysvětlí ty určité rozdíly a také způsob, jak vyřešit tento problém. Celá řada eh, těchto cest netrvá pět hodin. Jenom 37% převozu zvířat skutečně trvá 8 hodin a více, čili není to otázka, která má dopad na veškeré transporty zvířat, to vůbec ne. Měli bychom se také uvědomit, že 4% eh, přepravovaných zvířat je určeno na porážku. 60% těchto zvířat eh, naopak má být vykrmeno a Pochopitelně to nemůžeme řešit v rámci pozměňovacího návrhu, který řeší převoz zvířat na porážku. Na zasedání se stínovými zpravodaji jsme se bavili o tom, jak být konzistentní a měli bychom jasně rozlišit mezi zvířaty, která jsou převážena za účelem porážky a ta musí mít jiné zacházení než zvířata, která jsou přepravována k vykrvení. Nechci nikoho urážet, jenom eh, bych se k tomu chtěl věcně vyslovit. Kolem tedy pohody, kromě pohody zvířat, na tom se všichni shodneme, cítíme to, myslím, všichni stejně, ale máme tady ještě další zájmy, které musíme řešit. V tomto výboru, pokud se tady objevují jiné zájmy, Například pokud některé země chtějí prodat zmražené maso nebo chtějí obchodovat eh, se živými zvířaty, dobytkem, například Dánsko nebo Holandsko. Eh, tyto země převážejí zvířata především za účelem vykrmování a předtím nesmíme zavírat oči. Bylo by cynické, pokud bychom tvrdili, že se nic takového neděje. Takže abychom si udělali představu o všech těchto záměrech. Máme tady 30 milionů prasat. 20 milion z nich odjíždí nebo opouští Nizozemí nebo e, Dánsko, takže 66% celku. Takže neměli bychom zapomínat na to, že vývoz v zásadě e, je za účelem vykromování v zahraničí. Takže pokud eh, se budeme držet těch slavných prohlášení, tak eh, tyto prasnice, které celata eh, jsou převážena za tímto účelem. Takže to je věc, kterou asi vidíme možná jinak. Je nicméně dobré, že vůči sobě budeme upřímní a podíváme se na určité kompromisy, které se snaží je zajistit i ve výboru pro zemědělství. Další věc, a nechci dál lidi rozdělovat, ale chtěl bych jenom říct, pokud se podíváme na pozměňovací návrhy, zatím jich máme 40, tak 20 pozměňovacích návrhů mohu podpořit, nemám s tím žádný problém a legitimní obavy, Eh, které zdůrazňují stínoví zpravodajové, budou podle mého názoru vyřešeny. Pokud budeme dále hovořit o těchto problémech, tak se nám podaří dosáhnout schody asi kromě té otázky 8 hodin. Pokud se nám to nepodaří, dobře, formulace, která uspokojí všechny, budeme potom muset hlasovat a uvidíme tímto demokratickým způsobem, jak to dopadne. Ale tuto chvíli bych chtěl říci, že nikomu nestraním, jsem pochopitelně pro pohodu zvířat, aby měli dobré životní podmínky a také se musíme podívat na stávající nařízení a podíváme se, jak ještě můžeme zlepšit stávající situaci. Eh, chtěl bych poděkovat komisi myslím, že místo nové legislativy bychom měli spíše uplatňovat přísněji to, co máme k dispozici. Pokud budeme uplatňovat stávající legislativu tak, jak má být, budeme mít jasnou interpretaci a budeme mít jistotu, že vše se ubírá správným směrem. Takže musíme především pokračovat v naší vzájemné komunikaci. Chtěl bych poděkovat, pane předsedo, že jste mi dal slovo a udělám vše, co je v mých silách, abychom dosáhli maximálně dobrých výsledků. 7. května, pokud se nám nepodaří do, vyřešit všechny ty stávající otevřené problémy, tak budeme demokraticky hlasovat a tímto způsobem budeme řešit naše rozdílné názory a potom eh, příslušný výbor, což je Agri, v podstatě tuto otázku dovyřeší. Nemělo by to být zase nic tak složitého, Pochopitelně zajímá to evropské občany, chceme to řešit i na půdě našeho výboru a myslím, že to řešíme správným způsobem. Je to důležité i pro přepravce a, jak už jsem říkal, je důležité, že o této otázce jednáme. Děkuji za socialisty, pane Leckfried. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat panu zpravodaji. Chtěl bych poděkovat za naší dosavadní vynikající spolupráci a také za pokrok, kterého jsme dosáhli v případě důležitých bodů. Sedm z návrhů, které jste předložil, by nám mělo podle mého názoru umožnit, abychom dospěli ke kompromisu v celé řadě oblastí. A myslím si, že některé tyto návrhy se možná vzájemně liší, ale za svoji osobu a také za moji politickou skupinu si myslím, že můžeme prohlásit, že otázka osmi hodinového limitu je opravdu zásadní. A to bude rozhodující, zda tedy můžeme hlasovat pro tuto zprávu či nikoliv. Chtěl bych to vysvětlit eh, klidným, rozumným způsobem, pokud možno bez emocí. Velice často většina europoslanců hlasuje pro tyto věci. Je to určitý trend, eh, který je prosazován většinou Evropského parlamentu, ale jako zástupci občanů se musíme uvědomit, že nevládní organizace. mohou nazbírat eh, miliony podpisů a to během relativně krátké doby. Takže to je důvod, proč tyto podpisy byly získány a jak už jsem říkal, jsou zde vážné důvody, proč k tomuto kroku došlo. Jeden z dopadů, který je pro mě důležitý eh, osobně, je otázka práv zvířat, především co se týče zvířat, které jsou čili k porážce. Říkáte, že bychom měli mít různé zacházení v případě těch zvířat, která jsou určena k porážce nebo která jsou určena eh, k výkrmu, ale když se podíváte na to, co se skutečně děje na evropských silnicích, jakým utrpením tato zvířata musí projít na cestě, eh, na jatka, podle mého názoru takovéto zacházení není přijatelné. To je jedna věc. A za druhé, když eh, hovoříme například eh, o Rakousku, tak musíme také zdůraznit Další věc. Jak budeme chránit spotřebitelé před eh, určitými nekalými praktikami? Tyto otázky jsou velice důležité pro spotřebitele. A musíme také hovořit o tom, tak jak říkal pan eh, zpravodaj, že například eh, holandská nebo dánská prasata jsou přepravována přes e, celou Evropu a stane se z nich parmská šunka. Já bych chtěl parmskou šunku právě z prasat, která jsou vykrmována e, v okolí Parmy. Takže v podstatě tady mylně informujeme spotřebitele a to zcela zásadním způsobem. Takže spotřebitelé nakonec eh, budou ztrácet důvěru v dané produkty, bude to mít negativní dopad, takže podle mého názoru je tady celá řada nejrůznějších důvodů, proč bychom měli mít tento osmihodinový limit. Vy jste říkal, že těch 37% jde nad rámec osmi hodin, ano, já tomu můžu věřit, ale pokud tomu skutečně tak je, tak těch 37% je prostě příliš mnoho. Děkuji. Děkuji vám, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že stíhlující zpravodaj tady s námi není, tak chci přednést eh, velice stručně eh, stanovisko naší skupiny. Eh, jednak všeobecně pro ALDE jsou pravidla o přepravě zvířat, ochraně zvířat během přepravy nesmírně důležitá, abychom zajistili eh, důstojné nakládání se zvířaty, eh, i pokud jde o zvířata k porážce. A pokud jde o zprávu, měli bychom mít jasno v tom, aby existovala náležitá pravidla, ale také, aby bylo jasné jejich vymáhání. Za prvé, musí existovat kontrolní opatření která se musí zdokonalit a zároveň tato pravidla je nezbytné aplikovat. Pokud jde o zvířata určená k porážce, tak eh, to není tak, že bychom se o jejich osud neměli už zajímat, nebo že bychom nemuseli dodržovat žádná pravidla. Opak je pravdou. A za třetí, nesmíme tolerovat takový obchodní model v Evropě, kdy eh, chováme zvířata v EU, ale pak je převážíme do třetích států eh, k porážce, kde eh, jsou pravidla eh, pro podmínky porážky mnohem méně přísná. Co se týče stanoviska aldek pravidlo 8 hodin, máme kolegy, kteří říkají, že se musíme držet tohoto osmihodinového pravidla. Jiní kolegové naproti tomu uvádějí, že bychom měli stanovit minimální a maximální lhuty. Možná bychom mohli k tomu využívat nových technologií, zatímco další se domnívají, že toto osmihodinové pravidlo není rozumné, není praktické Například pokud zvážíme skutečnost, že některá zvířata eh, je nutné přepravovat po moři, tak pak eh, pravidlo 8 hodin rozhodně není prakticky aplikovatelné. A někteří kolegové se domnívají, že podmínky přepravy zvířat jsou mnohem důležitější než časové lhuty, tedy dejme tomu eh, to, jak jsou zvířata krmena, je důležitější než dodržení přesně těch 8 hodin přepravy. Eh, v tomto smyslu Alde nemá jednoznačné stanovisko. Někteří kolegové se přiklánějí k jednomu hlasování, k jinému, ale obecně tedy platí, že je potřeba o tom dát hlasovat. Tady nemáme žádnou jasnou linii, které bychom se chtěli držet, kterou nesmíme překročit. Obecně vzato podporujeme existenci jasných pravidel, která jsou vymáhána. Děkuji mnohokrát. Já se nejprve napiju. Když hovoříme o přepravě zvíře, Mám velbloudí žízeň. <laughs> Pokusím se tedy. Teď mohu hovořit. Samozřejmě. Já jsem se vydal na zasedání eh, s panem Grandismem a kolegové, kolegy a eh, začal jsem pomalu chápat eh, to, s čím nemohu souhlasit a co tato zpráva obsahuje. A šlo především o vysvětlení v tom smyslu, že se zpráva zaměřuje na e, dopravní prostředky, nikoli na pohodu zvířat a zdraví zvířat. A to je jenom e, skutečnost, kterou musím zmínit a která také sama o sobě mnohé vysvětluje. Zpravodaj bych řekl, že naše skupina, tedy zelení, jsou nadšenci a nadšení podporovatele dohody a je velice politování hodné, že ačkoliv zpravodaj uvádí, že e, může souhlasit s řadou pozměvacích návrhů, neodsouhlasil jeden jediný návrh, který předložili zelení. A to je opravdu smutné podle mého názoru. Vážení kolegové, nehovoříme tady o přepravě eh, nějakých palet nebo cihel, hovoříme o živých tvorech, kteří cítí, eh, kteří eh, pocitují bolest, pocitují stres a Možná eh, mě eh, budete kritizovat, že to vidím zjednodušeně, ale právě my neseme odpovědnost toho takzvaně rozvinutějšího druhu s tím nakládat eh, odpovědně. A to je zvlášť důležité pro mě, protože zastupuji jeho východ Anglie, kde najdeme jediný britský přístav, který povoluje export živých zvířat na evropskou pevninu. A je to nesmírně emotivní problematika právě ve Velké Británii. Já jsem se setkal eh, s organizacemi, které bojují za práva zvířat, jako RSPCA a další. Setkal jsem se se zástupci jak těch nevládních organizací, tak také farmářů, kteří vyvážejí ta zvířata. A já eh, mám ve svém názoru naprosto jasno. A právě z tohoto důvodu jsem podpořil písemné prohlášení o osmihodinovém limitu, protože podle nás je právě tady ta červená linie, ta hranice. A a právě proto jsem velmi smutný, že tady se nezdá, že bychom mohli dosáhnout dohody, ale chci zdůraznit, že jsme ochotni dospět k dohodě, nalézt společnou řeč, spolupracovat. A opravdu doufám, že se panu zpravodaj podaří navrhnout nové kompromisní návrhy, které budou brát v potaz skutečnost, že nehovoříme o věcech, nýbrž o zvířatech, o živých tvorech a e, o tom, že je chceme přepravovat co nejméně, co nejrozuměji a nejcitlivěji, tak abychom jim samozřejmě umožnili vyrůst, aby se změnili v potravu, ale e, aby mohli tedy žít a nebyly přepravovány dál, než je naprosto nezbytné. Takže v tomto smyslu doufám, že se zpravodajovi podaří nalézt nové čerstvé nápady, eh, které budou odrazem těchto priorit, protože tyto priority považují za své eh, mnozí v Evropské unii. Děkuji paní Foster, ICR. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se, že mi unikl začátek diskuse. Pan Van Dalen před, je naším stínovým zpravodajem, nebudu za ně hovořit. Obecně mohu říci, že s většinou pozměňovacích návrhů bychom mohli souhlasit, ale jako zástupkyně Spojeného království a také zástupkyně skupiny pro pohodu zvířat Eh, je tragédií, že tato diskuse se táhne už deset let a vím, že Matthew a další a další kolegové, kteří působí v tomto výboru o této problematice diskutují už dlouho. Diskutovali jsme třeba o povinnostech řidičů a přepravních firm, které přepravují zvířata a už o tom diskutujeme celá léta. Eh, snažili jsme se snižovat limity, ale eh, jako kolega tady ze Zelených i já jsem podpořila eh, osmihodinový limit, ale s takovou výhradou, že eh, ve Spojeném království jsou vzdálené periferní regiony, prostě někde na Šechtlendech, tak prostě není praktické, pokud přepravujete zvířata z nějakého ostrova na pevninu, eh, tak ten limit nelze snadno uplatnit a na to nesmíme zapomínat. Hm, samozřejmě, myslím si, že by měly existovat určité odměřené a přiměřené výjimky. A základní úvahou v tomto smyslu, a správně jste to zmínil, je jeden z těch nejzásadnějších problémů a to jsou pravidla pro porážku, jateční pravidla. Pravdou je, že zvířata jsou přepravována po celé Evropě na příliš velké vzdálenosti a myslím si, že situace se výrazně nezmění, pokud se zásadně nezmění náš přístup eh, k porážení zvířat. Eh, tady jde o dobrou praxi v oblasti živočišné výroby, dosažení dobré kvality a dalších aspektů, které kvalitě v tomto oboru přispívají, protože se setkáváme se záležitostmi naprosto strašnými, jako například přeprava koní eh, z východní Evropy až na Sicílii a důležité je, abychom uvažovali o porážce poblíž zdroje, tedy poblíž kde je, eh, místa, kde je zvíře chováno. A samozřejmě na této problematice se podílí více výboru, ale rozhodně musíme vydat jasný signál. Ten, kdo chce pracovat se zvířaty, musí být správně kvalifikován i v oblasti přepravy zvířat ale samozřejmě jde také o obchod. Musíme nalézt rozumnou rovnováhu mezi oba tě, oběma těmito aspekty. Eh, pan Bach? Děkuji vám. Na úvod chci poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Můžeme podpořit několik aspektů, konkrétně například z hlediska harmonizace mechanismů ehm, a vzdělávání a školení řidičů a vůbec zástupců přepravních společností. Já myslím, že tady jsou velké rezervy, velký prostor pro zlepšení. A zároveň se domnívám, že členské státy ehm, musí zajistit, aby tyto kontroly a inspekce v praxi skutečně prováděly. Myslím si také, že na jedné straně kolegové uvažují především o přepravě, aniž by se zaměřili na hlavní téma diskuse. Já si myslím, že v tomto smyslu nemusíme přímo odkazovat na práva zvířat a zároveň jednat ambiciozně ve snaze dosáhnout splnění našich cílů. Pohoda zvířat při přepravě se týká nejenom spotřebitelů, a těch, kteří dohlížejí na tento typ přepravy. Ale domnívám se, že se týká také řady odborníků. A Například mláďata by měla být přepravována a poražena jenom místně, abychom zajistili také kvalitu a rozhodně bychom neměli přepravovat tato zvířata na jednou po dobu 24 hodin, aby byla prožena daleko od místa, eh, kde byla chována. Proto si myslím, že je nezbytné, abychom dosáhli rozumné rovnováhy mezi hospodářskými zájmy a pohodou zvířat. A proto doufám, že během diskusí se stínovými zpravodaji eh, se budeme moci zaměřit právě na tyto aspekty. Děkuji, děkuji pan Benjen. Před 15 lety zhruba vzpomínám na takové kampaně, kde jsem se výrazně vyjadřoval eh, pro zavedení současných pravidel. Ono chvíli trvalo, než se podařilo ta pravidla zrealizovat, ale v té době eh, se podle mého názoru iracionálně řada lidí eh, vyjadřovala pro zákaz dovozu z Velké Británie a to mě vede k tomu, že je nesmírně důležité racionálně přistupovat k této problematice, protože kdybychom se pouze drželi veřejného mínění jež v té době, by to dopadlo tak, že bychom eh, se eh, podle tehdejších pravidel klidně mohli pře pravovat 15 hodin po celé Británii, ale zároveň by nebylo možné přepravit zvíře i kousek mezi Severním Irskem a Irskou republikou, byť to bylo jenom kousek. A v této souvislosti já jsem chtěl zmínit především problematiku vzdálených periferních ostrovů eh, do Aberdeenu pluje 12 hodin a podmínky na různých plavidlech a různé metody přepravy, lodní přepravy, eh, to je důležité, nikoli jak dlouho ta plavba trvá. Eh, protože v některých podmínkách pokud na tom plavidle mají zvířata možnost odpočinku a pokud jsou podmínky na dané lodi eh, ekvivalentní jakému si ustájení, eh, tak eh, je to v pořádku. Pokud bychom naopak trvali na absolutním osmihodinovém limitu, mohli bychom se dostat do velkých obtížích, například v Orknech nebo na Šetlandech, by prostě nebylo možné vůbec přepravovat. A když se podíváme také na legislativu, která upravuje podmínky na jatkách, tak by to bylo e, skutečnou slepou uličkou. Když se podíváme na některé e, pozměvací návrhy, kde se doporučuje výraz for slaughter, tedy k porážce, pokud bychom totiž trvali na stejném limitu, e, pokud se zvířata pouze přesouvají na pastviny a v severní Evropě používáme tento výraz transhumans, tedy změna mm, pastevních oblastí, tak eh, samozřejmě je to důležité, protože na severu Skotska se nemo, nemůže dobytek pást, tak proto se vydává do Anglie a podobně se postupuje také ve Skandinávii. Platí také, že nemůžete uh, vychovat eh, zvíře jenom na jedné pastvině, protože to trvá několik let, než eh, v tomto smyslu skončí chov to zvířat eh, pokud hovoříme o hovězím dobytku, jsou prostě Eh, oblasti v Evropě, které by musely se zemědělstvím úplně skončit, pokud bychom stanovili tyto tvrdé limity. Musíme tedy jednat rozumně a zvažovat eh, možnosti, které zlepší kvalitu dopravy, než abychom stanovovali nějaký absolutní limit. Proto jsem doporučoval 8-hodinový denní limit s náležitými dobami odpočinku, proto jsem podporoval už před tolika lety. A také problematika chovu zvířat a převozu na jatka. Samozřejmě eh, to je celosvětový obchod eh, a Evropa by z ní naprosto vypadla. Pokud, a v důsledku toho všeho by došlo nakonec k poklesu stavů našich stát eh, a já si myslím, že je důležité tedy předkládat vhodné návrhy, jak zlepšit podmínky, třeba školení řidičů, měření kvality eh, prostředí, třeba teploty prostředí a podobně přímo v těch vozidlech, ale eh, objevily se také nepraktické návrhy k rigidním limitům, eh, kdy v praxi uplatnit nelze. Děkuji. Paní Lichtenberger? Já jsem se hlásila, protože nevidím, že by existovaly eh, nějaké rozpory mezi zlepšením kvality dopravy a omezením doby přepravy. Potřebujeme obě eh, tato omezení, pokud chceme pohodu zvířat brát vážně. A chtěla jsem se zmínit o jedné otázce. Z hlediska přepravních podmínek tak uvažujeme o monitorování o infrastruktuře, která k tomu bude nezbytná. Infrastruktura je zásadní, protože v alpských regionech například, tak jak to vidíme, na dálnici Brna a kde je možné vyložit zvířata, e, dopřát jim odpočinek, nakrmit je. Žádný z přepravců však tuto možnost nevyužívá. Využívají eh, další eh, trasy, kde nejsou žádné. Samozřejmě ta krmná stanice eh, si žádá určitý poplatek. To znamená, pokud by byl zaznamenán eh, čas přepravy a bylo by povinné pak eh, ta zvířat, těm zvířatům zajistit eh, vodu, krmení a odpočinek. Pokud toto by byla efektivní metoda, tak by to bylo vhodné, to jsem chtěla říci. Ale zároveň toto nestavme do rozporu s požadavky na celkovou dobu přepravy. V některých evropských zemích tedy pak hovoříme o tom, že je tam třeba méně jatek v některých regionu, ale pak existují regiony, kde existují mobilní jatka, ehm, takové kontejnery na nákladních automobilech, které jsou vybaveny eh, jatečními prostředky a ty mohou být zpřístupněny právě malým farmám. A myslím si, že to jsou oblasti, na které se eh, máme zaměřovat a zároveň bychom se tedy vyhnuli vůbec přepravě, pokud není naprosto nutná a pokud má existovat časové omezení, ano, tak to je důležitý argument. Pokud bychom měli vyvíjet na tomto místě nějaký tlak, tak rozhodně se musíme snažit o zlepšení podmínek přepravy. Obecně platí, že se přepravuje příliš mnoho zvířat. Je to čistě z ekonomických důvodů. A jsou to živé bytosti, musíme uvažovat i jinak než ekonomicky. Děkuji. Já za sebe bych řekl jenom stručně. Ehm, jak ehm, tady lidé říkali, regulace jatek, která se působí jako problém související s dopravou živých zvířat. Já jsem přesvědčení, se, že zvířata by měla být porážena co nejblíž od místo produkce, což neznamená postavit játka na Šetlandech, ale ti Každopádně ti zemědělci budou dál chtít vozit živá zvířata, když se budeme eh, zacházet do takovýchto mm, podrobností, tak tam narazíme na problémy. Ale třeba v oblasti, odkud pocházím, regulace, která v současné době se týká jatek, eh, je, eh, způsobuje zvířatům větší bolest než předchozí situace. Uvedu příklad. Jestliže zvíře přijede na porážku e, zraněné, ne nemocné, ale zraněné, tak může být poraženo, jestliže veterinář řekne, že lze je porazit. Takže je potřeba napřed sehnat veterináře, mezi tím to zvíře trpí, je zraněné, stejně bude poražené ale prostě regulace vyžaduje, aby se tam čekalo s tím zraněným zvířetem, než veterinář potvrdí, že je vhodné na porážku. Já chápu, že to zvíře, když je nemocné, má nějakou chorobu, takže se nemá dostat do potravinového řetězce, ale když má zlomenou nohu, tak si myslím, že to je opravdu pitomý systém. Druhá věc, já podporuji, a už jsem to říkal několikrát, protože ono to je zdrojem velké frustrace. Já jsem v tomto parlamentu 20 let a snažíme se dosáhnout nějakého pokroku, co se týče přepravy živých zvířat a opravdu prostě jsme neuspěli a ten neúspěch nevyplývá nutně z regulace, když já ten neúspěch spočívá v tom, že ta existující regulace není aplikovaná a prostě tady je taková laxní, takový laxní přístup ze strany některých eh, společností, neříkám všech, mm, v tom, jak zachází se svými zvířaty. Ale jak říkal pan Tyler, pan Benin, ono to je ve Spojeném království opravdu významné téma, eh, pohoda zvířat. A je já to nechci prostě komentovat, prostě tak to je v britské společnosti a z toho důvodu, jak si tady se výží emoce eh, ze strany třeba britských poslanců. Já souhlasím s tím, co říkal pan Vigrande, že by se mělo hlasovat o tom, abychom se pokusili dosáhnout nějaké schody, ale souhlasím s tím, že když to 7. května ne, nebudeme mít, tak prostě se to musí o tom hlasovat, jak to je. Já jsem eh, nahradník ve výboru Agri a, a eh, nikdo neví, jak to dopadne ve výboru Agri, protože tam jsou zase jiné zájmy, ale prostě takto situace v tuto chvíli vypadá. Takže uvidíme, co budeme schopni udělat. Eh, zpravodaj se stínovými zpravodaji, jestli se podaří dosáhnout nějakých kompromisních návrhů, ale prostě uvidíme, co z toho vzejde. Eh, DG Sanko. Je tady pan Javieneli, anebo paní Noli? Myslím, že pan Javineli by tady měl být. Jinak paní Noli asi vypadá jinak. Takže Pane Javinelli, prosím. Eh, <clears throat> buongiorno, eh, sono infatti... Dobrý den. Eh, jsem Andrea Gavinelli, mám na starosti oddělení pohody zvířat na DG Sanko. Děkuji jménem komise za udělené slovo. Ehm, tato práce eh, zaměřena na dopravu zvířat, já musím připomenout, že samozřejmě máme veliký zájem o vývoj této problematiky v parlamentu i v radě a snažíme se přispět ke zlepšení aplikace nařízení o přepravě zvířat, protože vyplývá z dat, která máme k dispozici, že přeprava zvířat v Evropě prostě je dosud skutečností a Dokonce jsme zaznamenali nárůst objemu přepravy živých zvířat ehm, na základě studie, kterou jsme objednali. Je to tedy otázka pohody zvířat, je to otázka zdraví zvířat, eh, je to požadavek evropských občanů a na základě toho, co tady bylo řečeno, ta diskuze kolem 8-hodinového limitu. K tomu Evropská komise se shoduje s připravenou zprávou. Komise nepřipravuje, ne, nepracuje s pozměňovacím návrhem v tomto směru. Nejda, nejedná se tedy o tom, že by se připravovala změna eh, časových limitů doby přepravy, nicméně jsme proto uvažovat o o ustanoveních, která by umožnila optimalizovat podmínky třeba využití GPS, jak je to v návrhu, nebo zlepšit sběr dat ohledně kontroly v členských státech. To jsou dva krátkodobé cíle pro Evropskou komisi a Eh, na kterých pracujeme ve spolupráci s členskými státy a mohu říci, že samozřejmě jsme připraveni analyzovat jakýkoliv návrh Evropského parlamentu v tomto směru. A samozřejmě vezmeme v úvahu také mm, eh, otázku z redukce administrativní práce, která, které může být dosaženo lepším využitím technologií, třeba prostřednictvím eh, elektronické vysledovatelnosti. Čili toto, mm, toto jsou úkoly, které jsme si vytyčili a já vám děkuji za vaši práci. Děkuji, pane de Grande, chcete něco k tomu přida- dodat? Ano, děkuji. Děkuji. Pane Simpsonem. Velmi stručně. Já se pokusím schrnout ta jednotlivá stanoviska. Především považuji za jasné, že všichni jsou pro pohodu zvířat. To je první věc. To nikdo nepopírá, je to přirozené a všechny to ctí. Ale v druhé fázi je třeba se podívat, jaká je realita a jak zlepšit povahu zví, pohodu zvířat při přepravě. O to nám tady jde v tomto stanovisku. Nebylo by řešením, nebylo by normální, aby výbor pro dopravu se nebýval otázkami dopravy. A samozřejmě hlavním aktérem tady je to zvíře pane Taylore, samozřejmě. A takže je potřeba zjistit, jak v oblasti dopravy můžeme situaci zlepšit. Čili já bych chtěl zdůraznit na základě jednání se stínovými zpravodaji a s vámi, panem Taylore, já se domnívám, že tady není žádná otázka, na které se nelze shodnout, snad kromě toho osmihodinového limitu, na kterém se možná neschodneme, ale jinak ve všech ostatních oblastech se domnívám, že můžeme dosáhnout dohody. Vy říkáte, že neberu v úvahu vaše pozměňovací návrhy ze strany zelených, ale já jsem také chtěl část vašich pozměňovacích návrhů právě zapracovat do kompromisních návrhů. A já jsem připraven jaksi použít ducha toho, co vy navrhujete do budoucích pozměňovacích návrhů, včetně toho, co ještě předložíte eventuálně. Já se tomu nezavírám a my nikdo nechceme, jako jestliže se omezíme, nebudeme extremističtí, samozřejmě nenajdeme řešení, které uspokojí všechny, ale prostě si je tady řada um, oprávněných zájmů za různých okolností je potřeba to všechno vzít v úvahu. Samozřejmě na ostrovech je situace jiná než na kontinentu. Námožní doprava zase představuje jiné podmínky než silniční doprava. Je otázka, jsou vzdálenosti, které lze zkrátit, některé, které prostě zkrátit nelze. A ve živé želvy, které třeba jedí ve Španělsku a ty želvy žijí 100 let, eh, prostě je třeba najít řešení, které sice nebude dokonalé, ale které bude jaksi odolné v čase a které dokáže vzít v úvahu řadu aspektů. Výbor pro zemědělství hledá znění, které je spíš flexibilní a není pochyb o tom, že ten osmihodinový limit je takový příklad. Já bych prostě nechtěl, aby to bylo něco, na čem se ta dohoda zablokuje. E, v případě třeba zájmů, které jsou legitimní v tom či onom regionu. Pane Simpsone, jinak já si myslím, že se budeme moci shodnout. A 7. května v 8 hodin možná nebudeme mít znění, které uspokojí všechny, ale prostě se bude muset hlasovat, ale jinak jdeme eh, se do toho, já jsem připravený poracovat, dál spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji, samozřejmě i s jednotlivými poslanci, kteří se o toto téma zajímají a uvidíme, jestli dokážeme předložit něco, co nám Eh, dovolí prostě nebýt v totálním rozporu mezi sebou, ale prostě o to jde. Já jsem si zaznamenal všechny vaše názory a všechny připomínky, vaše pocity nebo niance, které jste tady prezentovali. A doufám, že 7. května dosáhneme široké schody. Děkuji panu de Grande. 7. května se bude hlasovat, čili to je příležitost. Máme ještě několik týdnů na to, abychom dosáhli nějaké schody, pokud možno. No a když ne, prostě tak se to rozhodne hlasováním ale je, jak si zpravodaj i stínoví zpravodajové se budou snažit dosáhnout dohody. Děkuji. Další je strategie politiky soudržnosti EU pro oblast Atlantského oceánu. Paní Tykau, nevím, jestli je tady, už přichází. Prý za dvě minuty, no toto. chtěli

Mrs. Tickow's arrived. Where no doubt. Přiběhla od někud. Item is the cohesion policy. Řešíme bod strategie politiky soudržnosti Evropské unie pro oblast Atlantského oceánu. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Moc se omlouvám za pozdní příchod, nicméně jsem se musela zúčastnit zasedání výboru ITRE. Takže na úvod bych chtěla poděkovat sekretariátu, chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří mě podpořili při přípravě tohoto stanoviska. A chtěla bych velice stručně představit několik prvků tohoto stanoviska. V první řadě je podle mě velice důležité, abychom naléhavě požádali komisi, aby přijala akční plán, který se týká strategie Atlantského oceánu od roku 2013 s tím, že začne provádět projekty, které jsou relevantní pro všechny zainteresované strany a regionální partnery. Toto stanovisko také zdůrazňuje význam rozvoje externí dimenze atlantské námořní strategie a také pozbuzuje partnery eh, Atlantského oceánu a také transatlantského fóra, tam, kde se budou muset řešit nezbytné otázky. Co se týče multimodální dopravní eh, infrastruktury, co se týče oblasti Atlantského oceánu, je nezbytné. Musíme se zaměřit také na severo-jižní a zároveň západo-východní osu. Všechny tyto prvky by měly být eh, dobře nastaveny a měly by být také v mechanismech TNT a také musí být vzaty v potaz eh, v rámci nástroje propojení Evropy. Musíme věnovat pozornost propojení mezi přístavy, mezi vnitrozemskými říčními cestami včetně navigačních cest. To znamená, že celý region bude mít přínos z námořní dopravní dopravy. Musíme zajistit dopravní, nákladní dopravu eh, přes Atlantský oceán, terminály pro eh, ropu a také zajistit intermodální přepravu. Také zdůrazňujeme důležitost přepravy na krátkou vzdálenost v Atlantském oceánu za účelem ochrany životního prostředí a žádáme orgány atlantských států, aby se připojili eh, k memorandu, aby byly eh, vystaveny nebo aby byly vytvořeny eh, dálnice kolem pobřeží, abychom mohli sledovat pohyb lodí abychom také mohli zajistit výměnu informací mezi patřičními orgány a také, abychom mohli bojovat proti pašování, pašování drog a jiné organizované činnosti. Také zdůrazněme důležitost implementace evropského eh, navigačního systému EGNOS a Galileo, abychom mohli posílit eh, funkce vyhledávání v rámci Atlantiku a chceme také posílit trvalo udržitelný kvalitní cestovní ruch a na závěr bych chtěla zdůraznit potřebu dalšího rozvíjení důležitých prvků atlantského regionu, což je námořní doprava, dále rozvoj přístavů, akvakultura, cestovní ruch, také prosazování energetické různorodosti a tak dále. Takže na závěr bych chtěla pouze říci, že bohužel komise a sdělení komise není tak přesné, jak bychom očekávali od jejich strategie a já věřím, že je to kvůli tomu, že to není doplněno akčním plánem. O ten jsme žádali komisi, žádali jsme, aby do roku 2013 připravili skutečný akční plán, který by zapojil všechny regionální zainteresované strany a tento plán by měl obsahovat jasné návrhy, které by vedly k rozvoji tohoto regionu z hlediska dopravy i cestovního ruchu. Děkuji mnohokrát, pan Texia, za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát paní zpravodajce, naší kolegyni, paní Tykau, za eh, vynikající práci. Eh, v podstatě měla příležitost eh, představit všechny dokumenty, na kterých pracovala. Takže v rámci finanční krizi je důležité, abychom se zaměřili na potenciální ekonomický rozvoj a vytváření pracovních míst. Komise připravila určitý balíček, který vede k vytváření nových pracovních míst a bylo řečeno, že členské státy se musí zaměřit na příležitosti, které jim přináší zelená ekonomika. Podle mého názoru se musíme také obrátit na potenciál moří a na takzvanou modrou ekonomiku. Takže tady je určitý potenciál v rámci tohoto cíle. Takže několik komentářů eh, k jednotlivým bodům. Takže v první řadě bych chtěl poblahopřát, že je tam zdůrazněna důležitost námořních dálnic, námořní dopravy a chtěl bych také poděkovat, že tato zmínka eh, je změna v rámci budování budoucí evropské infrastruktury, především co se týče evropského nástroje propojení Evropy. Chtěl bych se vrátit k důležitosti otázky, jak zlepšit školení dohlížecích orgánů policistů a jak také zlepšit otázku energetiky, cestovního ruchu v námořních oblastech. Akční plán by měl být představen roku 2013, tak jak je to ve zeleně, a ne v roce 2014, protože musíme podpořit fungování operačního eh, plánu, strukturálního plánu pro danou oblast je za, zapotřebí, abychom to také zharmonizovali s víceletým finančním rámcem a je také důležité, abychom se změřili nad externí dimenzi této strategie, především pro vzdálené regiony, abychom mohli zvýšit jejich potenciál. Chtěl bych připomenout, že 60 ekonomiky je právě podporováno těmito vzdálenými regiony. A ekonomika moře je důležitá také pro výzkumy, například v oblasti energie, kterou můžeme získat z moří, dále tam zkoumáme dopady na klimatický změn, je to důležité také pro námořní dopravu, fungování vnitřního trhu, politiku soudržnosti, takže budu předkládat eh, jednotlivé pozměňovací návrhy, které budou hovořit o těchto tématech. A chtěl bych poděkovat paní eh, navrhovatelce i všem stínovým zpravodajům, protože si myslím, že díky našim příspěvkům zajistíme velice robustní, stabilní strategii. Wow, ist leider noch nicht da. Ich weiß, dass ihr sehr wichtig war. Děkuji mnohokrát. Paní Bilbao tady není, je to velice důležitý bod, nicméně ráda pohovořím jejím jménem. V první řadě bych chtěla poděkovat paní Tykau. Jako vždy je to velice důkladný eh, přístup k dané strategii. Jsou tady kvalitní body, nicméně tady něco chybí. Je to především letecká doprava. To nás možná nenapadne, když se bavíme o eh, transevropských eh, dopravních sítí. Většinou se to týká Evropy a tady se díváme tedy na něco, co jde nad rámec Evropy. Eh, jedná se o přístavy, eh, vnitrozemské přístavy, eh, propojení těchto mořských přístavů s vnitrozemskými přístavy, ale co evropské nebe? Myslím, že o tom musíme také hovořit a já si myslím, že můj předřečník se o tom také zmínil. Je tady celá řada ještě dalších bodů, které jsou kvalitní, díváme se na společné Eh, využívání jednotlivých eh, informací, dat, eh, také boj proti organizovanému zločinu. Dále článek 7, 8 a 9. Zde se hovoří o integrované námořní politice. Možná pan Brian Simpson by nám mohl říci, do jaké míry je tato námořní politika důležitá, že tam musíme propojit jednotlivé sektory, také musíme spojit námořní regiony, jak Pobalského moře, tak Středozemního moře, ale pochopitelně tady je i důležitá eh, strategie atlantského pobřeží. Hovoříme o modré ekonomice a pochopitelně je tady celá řada členských států Evropské unie, které eh, hraničí s Atlantikem a rozvíjejí námořní dopravu a námořní profese. Někteří lidé říkají, že tam bychom měli zmínit doslova námořní profese, ale já si myslím, že to je trošku nad rámec této zprávy. Eh, když se podíváme na strategii moří, tak zcela jistě něco takového musíme vzít v úvahu, ale celkově si myslím, že toto stanovisko je velice kvalitní. Já nevím, jaké ještě dodatečné změny paní Bilbao chce prosadit, ale zcela jistě já bych ráda podpořila její návrhy. Děkuji. Uh, thanks, Chair. <clears throat> Děkuji vám. Já myslím, že to je vynikající zpráva a já naprosto eh, vítám skutečnost, že jsou tam prvky přeshraniční spolupráce, eh, tedy propojení eh, s vnitrostátními, vnitrozemskými vodními cestami, hlavní přístavu a podobně. Pokud jde o sociální růst, to by tam mělo být také zmíněno trvale udržitelný rozvoj a také trvale udržitelný cestovní ruch. To je nesmírně důležité. Sama myšlenka přijetí nějakého akčního plánu v atlantické strategii je vynikající. A, e, skutečně tento region by se měl stát vzorovým regionem z hlediska lodní dopravy, bezpečnosti a tak dále. E, s tím můžeme naprosto souhlasit a možná budete mít ještě několik málo návrhů, ale rozhodně se velmi těšíme na to, že to dovedeme k úspěšnému závěru. Děkuji, paní Foster. Děkuji. Děkuji, paní Tykau. Myslím, že již pojednala eh, hlavní body. A souhlasím s eh, paní Meissner, která zmínila také problematiku letecké dopravy a myslím si, že to také souvisí s tím, co zmiňoval paní Tykal, tedy EGNOS, eh, satelitní navigační systémy a podobně. Eh, to můžeme podpořit samozřejmě, ale obecně tady kolegové zmínili i další aspekty, s nimiž mohu souhlasit. Obecně tedy eh, za EKR děkujeme za práci paní Tykal. Hmm, paní Bilbao, omlouvám se, ale nemohli jsme čekat, tak jsme šli dál ale teď jste dorazila, můžete hovořit, prosím. Děkuji, já jsem bohužel musela být na jiném výboru a domnívala jsem se, že to stihnu. Eh, děkuji nejprve paní Dikau za její zprávu a stručně bych řekla, že se domnívám, že její zpráva se zaměřuje především na činnosti přístavů a na zdokonalení práce přístavu. Já si myslím, že bychom měli ještě doplnit nutnost zkvalitnění eh, železniční infrastruktury, jakožto alternativy k silniční dopravě, mm, také možnost tuto možnost pro přepravu zboží, přepravu nákladní. Já si myslím, že pro Evropu by se to dalo navázat s dalšími dvěma zprávami, kde se budeme hovořit, bude hovořit o nových pokynech pro propojení Evropy, nástroj pro propojení Evropy. Eh, a to je to zásadní. Já si myslím, že musíme posílit odkazy na železniční dopravu a zdůraznit potřebu kvalitního systému, efektivního systému a měli bychom také zmínit intermodální dopravu v té zprávě by měla získat větší pozornost a zaměřit se také na logistiku. Stručně řečeno, myslím si, že zpravodajka eh, zdůrazňuje příliš problematiku přístavu a opomíná další eh, mody dopravy. Děkuji. Komise, mám tady seznam 38 jmen. Nevím, které si zvolíte. Pan King? Ano, výborně to, to dokáží vyslovit lépe než ta ostatní jména. E, výborně, pan King za komisi. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji výboru za pozvání a za právo odpovědi. My jsme si prostudovali návrh stanoviska s velkým zájmem, obsahuje celou řadu zajímavých návrhů a podnětů. prostudujeme si je, jak budeme připravovat svůj akční plán. A komity, výbor si přeje, abychom měli akční plán připraven co nejdříve. Naším záměrem je připravit takový plán k listopadu letošního roku s tím, že do něj zapracujeme co nejvíce z podnětů, které jsme vyslechli a které považujeme za rozumné. Není žádným tajemstvím, ani překvapením, že smyslem atlantské strategie je zajistit, aby členské státy a regiony mohly plánovat dopředu své financování projektů, Jde o projekty financované z prostředků strukturálních fondů, fondů soudržnosti z balíčku Horizon 2020 a podobně. A v současné době se snažíme podporovat členské státy v regionu, aby nabídly klíčové investiční priority a klíčové priority pro výzkum v krátkodobém horizontu. Přejeme si totiž, aby mohli během eh, letních prázdnin připomínkovat eh, návrhy, které členské státy a regiony předložily a tak, jak bude Atlantské forum pokračovat a vyvíjet se po zbytek roku, proběhne celá řada akcí v dotčených členských státech a na základě toho do listopadu připravíme ke konzultacím návrh akčního plánu a rozhodne se o něm ještě před koncem roku. Tady bylo také zmíněno eh, že důležitý je také dopravní prvek. Eh, na ten nesmíme zapomínat. A samozřejmě nejde jenom o rozvoj a výstavbu přístavů. Přístavy samozřejmě sehrávají důležitou úlohu ve vytváření pracovních míst a nabízejí zdroje pobřežní ekonomice, eh, nabízejí například také zdroje elektrické energie eh, a podobně a také pomáhají eh, s navigací a vykládkou a překládkou nákladu. Na tom budeme pracovat a budeme podporovat členské státy, aby to vnímali pozitivně z hlediska výběru projektů, které chtějí, aby byly financovány z evropského balíčku v rámci dalšího víceletého programu finančního rámce. Pokud o implementaci, tak je nesmírně důležité, abychom hovořili o oblast Atlantského oceánu celkově, samozřejmě se zvláštním důrazem také na vzdálenější regiony, kde třeba samozřejmě můžeme uvažovat i o spolupráci s Spojenými státy ale nesmírně důležité je, aby vznikl takový akční plán, který by byl relevantní pro projekty financované ze zdrojů EU do roku 2014. A na to budeme muset zapojit i další partnery, další regiony eh, ve vývoji této strategie. A co je smyslem? Smyslem je dosáhnout růstu a vytvářet pracovní místa. To modrý růst, vytváření pracovních míst, takzvaná modrá ekonomika, kterou se snažíme podporovat s využitím nejenom finančních zdrojů veřejných, ale také ze soukromých zdrojů. A pokud se nám podaří propojit uh, a získat eh, velký počet relevantních projektů, které zajistí také spolupráci jednotlivých regionů, tak máme velkou pravděpodobnost, že se nám podaří vytvořit rozumný balíček opatření, eh, která bude možné financován, financovat od nynějška až do roku 2020 a to je hlavním cílem naší práce. Děkujeme výboru za jeho podněty, ty považujeme za nesmírně užitečné a uděláme maximum tak, abychom mohli ve spolupráci s členskými státy vytvořit akční plán, který bude odrážet priority, které jste zmínili. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Velmi se těšíme, že se s vámi sejdeme v Liverpoolském přístavu. Paní Tykao, děkuji vám. Chci poděkovat všem kolegům za vystoupení a velmi se těším na pozměňovací návrhy. Můžete s se spolehnout na spolupráci z mé strany. Souhlasím s tím, že musíme ještě více zdůraznit ustanovení v souvislosti s železniční a leteckou dopravou. Bohužel eh, jsme se setkali s omezeními z hlediska vyjádření, měli jsme limit na délku té zprávy, nemohli jsme tam tedy pojednat vše, co bychom si přáli. Chci poděkovat sekretariátu za podporu a také komisi za spolupráci. Mám otázku. Nejsem si jistá, zda jsem správně pochopila otázku ke komisi. Ale pokud tomu rozumím správně, komise připraví návrh akčního plánu, který bude předložen ke konzultaci, anebo eh, to, eh, to, bude, to bude ještě do konce letošního roku? Or uh, the final text? Půjde o návrh akčního plánu nebo už definitivní text? Já myslím, že vždycky, eh, mm, já to vím, jak to je u komise, ona vždycky říká listopad, ale nikdy neříká, kterého roku. Já předpokládám, že šlo rok letošní, tedy 2012. Pane Kingu, můžete nám to potvrdit nebo vyvrátit? Ano, naším plánem, aby to bylo nad slunce jasné. Eh, tedy návrh akčního plánu do eh, listopadu 2012 a konečná podoba textu očekáváme že Atlantské fórum eh, neskončí svá vyjednávání dříve než v únoru březnu 2013 a akční plán pak tedy může být chválen až po tom březnu roku 2013. Dříve ne. Děkuji vám. Termín pro pozměňovací návrhy 7.5. Ehm, ehm, zasedání 30. května a hlasování v regionálních výborech 21. června, abyste byli informováni dopředu. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Tykou, paní Bilbao za projednání této problematiky, za to, že se sem snažili dostavit brzy a nyní nastává zasedání koordinátorů.